Buenas tardes. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, já mám tu čest předsedat eh, ustavující schůzi tohoto eh, vyšetřovacího výboru. Prvním eh, bodem na pořadu jednání je volba předsedy či předsedkyně, potom volba místopředsedu. Já chci připomenout kolegům že se bude volit jeden předseda a maximálně čtyři místopředsedové v souladu s články 197 a 204 jednacího řádu. A budeme nejprve volit předsedu, ten potom zasedne tady za předsednický stůl a potom budeme volit místo předsedy. Takže mám tady seznam náhradníků, kteří se budou účastnit hlasování. Přečtu je. Madame Wifrida, je tady ještě nějaký další náhradník, který se bude účastnit, tak prosím, aby koordinátoři příslušných frakcí nás, eh, nám to naznačili. No no. A ještě tady je někdo, nevím, jak se jmenuje. Dobře, takže je možné, že budeme tedy muset Eh, hlasovat tajně, nebudeme tedy hlasovat s dvižením ruky a prosím kolegy, kteří nemají hlasovací karty, aby tedy zajistili, že jim karty budou doneseny do sálu. Máme eh, potřebné kvorum, takže jsme usnášení schopní je to více než čtvrtina poslanců. A nyní tedy prosím o prezentaci kandidátů. Chce někdo prezentovat kandidaturu na předsedu? Yes, thank you, Madam Chair, on behalf... Děkuji, paní předsedající. Jménem skupiny SD bych chtěl navrhnout pana Erika Andrie na eh, pozici předsedy tohoto zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů. Děkuji. Pan Erik Andrio je eh, řádným členem výboru. Já jenom se hlásím, že nemám hlasovací kartu, ale to je vše, nelekejte se. Takže pan Andrie je řádným členem výboru a ptám se ho, zda tedy eh, splnil prohlášení o finančních zájmech. Ano, ano, vše je v pořádku. Žádné další kandidáty nemáme? Nemáme. A v tomto případě, pokud by si někdo přál, aby bylo tajné hlasování, musí o to požádat. A pokud ne, tak budeme hlasovat aklamací. Le ruego que suba aquí a prosím, abyste zasedl za předsednický stůl. Euh, Nejprve tedy pár slov, než budeme pokračovat v protokolárním ustavování tohoto výboru, tak děkuji za důvěru, za to, že jste mě schválili aklamací. Já samozřejmě jsem tomu potěšen. A je to opravdu okamžik důležitý pro eh, Unii. Já si uvědomuji totiž význam těch důvodů, které nás zde spíjí spojují. Takže na jedné straně jsem potěšena, na jedné straně jsem z toho trochu eh, nešťastný nebo nervózní, protože my jsme se eh, rozhodli zřídit tento výbor a chceme, aby tento výbor opravdu odvedl skvělou práci, eh, protože naší povinností vlastně je uspět. Máme před sebou velice krátkou lhutu. Tento výbor má devět měsíců na svou práci na to, aby vlastně obnovil důvěru evropských občanů v době, kdy prostě některé události poslední dní ukazují, že tato důvěra se spíše e, omezuje, zhoršuje a e, my vlastně bychom tedy měli trochu vrátit lesk různým instancím Evropské unie, takže e, z nejrůznějších důvodů není čas na eh, velké politické projevy, ale je třeba, aby se skutečně rychle něco dělo. V oblasti lidského zdraví tady máme takovou kolektivní odpovědnost, je to ostatně dáno i ve smlouvě o EU a myslím, že před námi stojí kolektivní povinnost respektovat to, co je zapsáno ve smlouvách, zvláště pokud jde o lidské zdraví. A myslím, že i ve světle toho, co se událo v posledních měsících, třeba i v otázce pesticidů, musíme společně pracovat na tom, aby vše, co můžeme udělat pro vyjasnění, pro vnesení více transparentnosti, pro eh, osvětlení eh, postupů při povolování, aby to všechno tedy vedlo naši práci. Já bych chtěl hned úvodem říci, že se budu snažit tady opravdu schromáždit takovou dobrou vůli, opravdu nás čeká velice náročná práce a já vím, že vy, co jste přišli, jste velice motivováni a já tedy doufám, že my všichni uděláme maximum pro to, aby opravdu EU eh, e eh, zase eh, se dobře projevila v této oblasti a aby bylo jasné, že lidské zdraví nám leží na srdci. Takže děkuji za vaši účast v tomto výboru. Naše mm, práce začne velice rychle a e, máme už tady tedy tým připravený, který s námi bude spolupracovat a já doufám, že tedy budeme pracovat efektivně a děkuji vám za to, že jste mě zvolili aklamací a doufám, že tady budu na úrovni tohoto úkolu. Děkuji vám všem. A teď tedy přistoupíme já tedy hovořím španělsky, ale bylo by dobré, kdybychom měli tady ten návod i v jiném jazyce, takže budeme pokračovat v Budeme eh, nejprve volit prvního místopředsedu a prosím tedy o kandidáty na post prvního místopředsedy či místopředsedkyně. Oui. Uh, thank you, Mr. Chair. Um... Děkuji. Pane předsedo EKR chce navrhnout Bolislava Pěku jako našeho kandidáta na místo předsedu vedle e, své práce ve výboru Envy také přináší své zkušenosti ze své práce jako e, náměstek ministra zdravotnictví, kde se zabýval e, bezpečnostní potravin udržitelným využíváním pesticidů. Děkuji. Vy souhlasíte s vaší kandidáturou? Tam se zda je nějaký jiný kandidát na funkci prvního místo předsedy? Pokud ne, tak přeje si někdo z vás eh, postupovat tajnou volbou? Takže budeme hlasovat aklamací. Děkuji. Takže vás požádám, abyste se k nám připojil zde na tribuně a budeme postupovat dál eh, k volbě druhého místopředsedy. Paní Miller. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla navrhnout svoji kolegyni Frederik Rees. I ona intenzivně pracuje ve výboru pro životní prostředí, má Mm, za sebou celou řadu důležitých legislativních témat, zasazuje se o zdraví a já bych ji chtěla navrhnout jako e, místo předsedkyni. Děkuji. Takže souhlasíte s kandidaturou? Je tady nějaký další kandidát na funkci druhého místo předsedy? Ne. E, dobře, takže budeme hlasovat aklamací. požádám vás a gratuluji vám, požádám vás, abyste se k nám připojila zde na tribuně a budu, e, tedy přejdeme k e, volbě třetího místo předsedy. Paní Velkam. Jménem GUE NGL bych chtěla eh, navrhnout paní Kateřinu Konečnou, která je velice angažovanou členkou výboru NV a eh, ví toho hodně o pesticidech a já věřím, že bude eh, vynikajícím způsobem působit v této funkci. Paní Konečná, akceptujete kandidaturu? Děkuji vám. Nějaký další kandidát? Na třetí post místo předsedy? Někdo chce tajnou volbu? Ne, dobře, takže aklamací. Gratuluju. Prosím, připojte se k nám. Paní Dole. Děkuji, pane místo předsedo. Já si chci vzít slovo jménem PP a zeptat se, zda e, budeme mít tři místo předsedy z toho dobrého důvodu, abychom byli koherentní. Vy jste mluvil o efektivitě, ehm, vzhledem k tomu, co se děje v jiných eh, výborech stejného typu, třeba tak z dvě, eh, mm, a to samé pana já bych si přála, abychom zůstali u třech místopředsedů. To je eh, stanovisko PPE. Dobře. Jsou tady nějaké jiné názory než um, um, stanovisko PPE? Tak já bych tady měl návrh kolegyně Dornano na post čtvrté místo předsedkyně, takže jsem proti tomu, co navrhuje EPP. My jsme plánovali, že by i kolegyně Dornano byla místo předsedkyně, protože ona vždy se plně zapojovala do práce výboru Envy a velice se angažovala v tématice pesticidů, takže my máme eh, jiný návrh než EPP. Pardon, merci. Donc il y a deux positions. Donc je Dobře, máme tedy dva návrhy a navrhuji, abychom eh, nejdřív hlasovali o počtu místo předsedů. EPP navrhuje eh, omezit počet místo předsedy na počet tří. Eh, takže samozřejmě nejdříve musíme stanovit počet místo předsedu a pak teprve eventuálně vyzvat předložení kandidátek na čtvrtého místo předsedu. Já tedy navrhuji, abychom hlasovali o e, čtvrtém místo předsedovi. Hlasujete buď ano nebo ne. Je to buď pro čtvrtého nebo proti existenci čtvrtého předsedy. Takže Nebo počkejte, budeme hlasovat jinak. Budeme hlasovat, zda chceme mít jen tři místo předsedy. To bude první hlasování. Eh, tak, jak to navrhuje EPP. Eh, hlasujeme tedy o návrhu paní Dolae, která je koordinátorkou. A chcete ještě něco dodat, paní Ajuza? Ano, ano, já jsem jenom chtěla říci, eh, že také nemám hlasovací kartu, takže zvednu ruku. Budeme hlasovat o návrhu EPP. To znamená mít tři místo předsedy. Kdo je? Počkejte, budeme hlasovat elektronicky. Kdo je pro to, aby byly tři místopředsedové, hlasujete zeleným tlačítkem, kdo je proti tomu červeným. Elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování. Momento. Tout le monde a voté. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Takže 13 je pro, proti je 9 a 4 se zdrželi. Takže tím pádem návrh EPP je přijat. Budeme mít tři místo předsedy v našem výboru. Děkuji vám, že jste se zúčastnili. Ano, paní Danano? Ano, já mám ale problém protože konference předsedů řekla čtyři místo předsedy. A e, to jste neměl nechat hlasovat o EPP. EPP přece nerozhoduje, rozhoduje konference předsedů. Já tedy lituji. Není povinností mít čtyři místopředsedy, můžeme mít až čtyři místopředsedy. Jsou i jiné výbory, které mají tři místopředsedy, o kterých hovořila paní Dela E. A výbor je svrchovaný, může rozhodnout, ehm, když respektuje eh, jednací řád, může rozhodnout, kolik jich bude mít. Není povinností být a mít čtyři místopředsedy. A my bereme na vědomí, že tady je návrh EPP, který byl předložen hlasování, proběhlo hlasování a jakožto předseda beru na vědomí výsledek tohoto hlasování. Ponecháme tedy počet místopředsedů na počtu 3 u, této, u tohoto výboru. Prostě tak to bylo rozhodnuto kolektivně před chviličkou. Pane, pane Betuči. No, jenom non pedicini. Já jsem pedičíny, ale to nevadí.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 Eh, jsem se přihlásil kvůli následujícímu komentáři. Já jsem zahájila toto volební období eh, v okamžiku, kdy vlastně tady byla nějaká gentlemanská dohoda, často se ta pravidla eh, trochu ohýbají a teď vlastně se zase objevují tato řešení. Řekněte mi, co je špatného na tom, když někdo chce kandidovat na čtvrtého místo předsedu a bude sedět spolu s ostatními za předsednickým stolem a bude se snažit plnit cíl tohoto výboru. EPP se tedy rozhodla zaujmout tento postup tak prosím vězte, že příště my budeme většina, ale nebudeme se chovat tak, jako se chováte vy nyní. Merci. Děkuji za toto vyjádření. Chtěl by prosím tomuto ještě někdo promluvit, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já nemám hlasovací kartičku a můžete přidat eh, můj hlas. Já jsem hlasovala ano. Ano, děkujeme vám. Někdo další se hlásí o slovo? Tím pádem je předsednictvo bylo zvoleno, je tady předseda, místopředseda a další místopředsedové. Eh, takže velmi rychle začneme pracovat. Již příští týden, 22. Eh, budeme organizovat první schůzi koordinátorů. A ostatně chtěl bych eh, Eh, využít toho, že jako předseda si přeji, ale je samozřejmě na vás, abyste eh, to eh, schválili, aby do schůze koordinátorů také docházeli místopředsedové, aby tedy místopředsedové byli také začleněni do schůzí koordinátorů. Není jich mnoho, jak vidíte. A mm, za chvíli budou také určeni Spravodajové, já tedy, to není samozřejmě nějak závažný návrh, já se jen ptám, zda eh, byste o tom chtěli hlasovat, protože od schůze 22. Já opakuji, máme jen 9 měsíců, máme velmi málo času na práci našeho výboru a já myslím, že mm, se musíme snažit nestrácet čas, zejména v tom začátku, kdy se práce teprve rozjíždí. Takže 22. schůze koordinátorů, která by mohla rozhodnout, že zapojí i zpravodaje, i místo předsedy do této schůze, abychom opravdu mohli co nejrychleji začít eh, pracovat. Tak tedy, ano, eh, bude to schůze koordinátorů, Omlouvám se, a členové, členové tedy komise, eh, myslím, že všichni chceme, aby tady mezi námi bylo co největší transparentnost. Eh, to se samozřejmě plně projeví při našich schůzích a přeji si, aby eh, vše dobře fungovalo, protože z naší, u naší práce se bude vyžadovat eh, transparentnost. A potřebujeme tedy právě tu transparentnost hodně zdůraznit v našem pracovních činnosti. A zdá se tedy, že je tady souhlas, aby příští schůze celé, celého výboru byla 12. dubna. Máme tady totiž ještě eh, Velikonoce, takže to nás trošku ještě odkládá. Takže 12. dubna by byla schůze všech členů eh, našeho výboru. Chci vám to říct takto co nejrychleji, abyste s tím mohli počítat. Prosím, někdo se hlásí o slovo? Takže prosím, eh, tady paní Nolče a pak paní Garcia. Eh, chtěl bych pogratulovat k novým funkcím, ale jedna věc je pro mě důležitá. Eh, ty termíny těch eh, celých devět měsíců, abychom teď skutečně zanesli důsledně do kalendáře, protože není možné, abychom se dověděli v pátek, že v pondělí je schůze. To nejde. My potřebujeme ty termíny dopředu, musíme si bukovat letenky a já bych skutečně prosila o to, aby se to tak udělalo. E, můž, mohou být krátkodobá rozhodnutí, ale schůze výboru musí být naplánovány. Nejlepší lepší je naplánovat jich více e, a pak to škrtat, než tam dodávat další. To je obtížné. Takže bych prosila, abychom ty termíny skutečně e, naplánovali s tím, že bychom raději eh, nějaké škrtaly. Eh, ano, to byl hlavní um, úkol naší schůze, um, kalendář, um, jaksi počet schůzí, návštěv, abychom to mohli naplánovat. A abychom to mm, mohli udělat jako první cíl naší práce spíše než eh, koordinátorů. Ono velice stručně, jak už řekla Maria Nojče, je to velice důležité mít ten časový harmonogram. A eh, tím spíše, že jsou ještě další schůze, další výbory, eh, takže bylo by dobré, aby Eh, v té diskusi o tom, zda budeme mít o jednoho místo předsedu více nebo méně, aby v tom eh, eh, to, to diskusi nezaniklo to, že tady máme naprosto rovné zastoupení genderů. Dva muže, dvě ženy mezi předsedy a místo předsedkyně. To je úžasné, protože to není zas tak úplně automatické a obvyklé zde v parlamentu. Takže máme tady čtyři osoby zvolené a jsou to dva muži a dvě ženy a já vám moc děkuji za to, že to takto vyšlo v paritě mužů a žen. Pardon, alo, mikro, donc... Ano, tak teď už s mikrofonem. Chtěl by se ještě někdo další přihlásit do slovo? Nikoli, tak já vám děkuji za tuto první schůzi, eh, takovou rozjížděcí schůzi a prosím, aby koordinátoři zůstali v místnosti, protože velice rychle začínáme s koordinátory a děkuji všem ostatním a eh, brzy nashledanou už v té opravdové práci našeho výboru.